a indexy. Dávám slovo paní Gír. Uh, Děkuji. Já jsem uh, podpořila tu, tu zprávu a blahopřeji paní zpravodajce Korafan Neuwenzen. Ty nedávné skandály jasně ukazují, co se děje, když máme neregulované referenční hodnoty. Lze se s nimi manipulovat, což je vlastně uh, totožné jako krást, uh, in, okrádat investory. 1,7 miliard eur uh, až dosahují tyto uh, ty hodnoty těch, uh, částek, o jako kterých se jedná. Takže tohle jistě pomůže milionům eh, domácností ve Spojeném království. Banky, které říkají, že nemohou investovat do reálné ekonomiky, přitom investovaly do manipulace těchto referenčních hodnot. Takže myslím si, že ta zpráva je vyvážená a je to vyvážený výsledek a transparentnost a dohled nad procesem vytváření referenčních eh, hodnot je na vzestupu a eh, je zneužívání je řešeno. Děkuji. Paní Petri. Děkuji, paní předsedkyně. Manipulování s referenčními hodnotami je vážný problém. Musíme obnovit eh, důvěru v eh, tyto hodnoty. 500 miliard eur ve financování ukazuje, že transparentnost je nesmírně důležitá. Transparentnost přispívá k eh, ošetření předcházení konfliktu zájmu. Tyto referenční hodnoty se třeba používají k nastavování úrokových sazeb, což znamená, že špatně vypočítané referenční hodnoty mohou zvyšovat eh, úrokové sazby na půjčky, což má pochopitelně negativní dopady na spotřebitele. Kromě toho tu byly ty půjčky eh, denominované ve švýcarských eh, francích, což přivedlo mnoho domácností na pokraj finanční katastrofy. Musíme obnovit důvěru Děkuji. Pan Flanagan. Pane Flanagan, prosím. Děkuji vám. Já jsem se zdržel hlasování, ale skandál s Liborem eh, je, hovoří sám za sebe. Měli jsme dokonce zajít mnohem dál. Eh, I z této legislativy je cítit síla finančního odvětví a jejich lobbystů. Dalo by se udělat více, ale je to lepší než nic. Každopádně zdržel jsem se hlasování. Next speaker is... pan Wolf. Děkuji. Hlasovali jsme proti této zprávě o referenčních hodnotách, která dává více pravomocí Evropské komisi. Referenční hodnoty jsou klíčovou součástí finančních trhů a regulace už je ošetřena naším vlastním regulátorem ve Spojeném království, což zahrnuje i komodity. A já si myslím, že by nemělo docházet eh, k dalšímu rozšiřování pravomocí Evropské unie. Protože tímto se eh, sníží eh, skutečně reálné fungování trhu pracovní místa z Evropy budou vypuzena jinam. Takže ano Spojenému království, ale ne Evropské unii, protože Evropská unie vyhání eh, podnikání z Evropy pryč. Paní Maletič? Já jsem podpořila přijetí této eh, zprávy o referenčních hodnotách, které se používají v finančních nástrojích a smlouvách, protože je to nástroj, který má zabránit eh, eh, rozdrobenosti, rozdrobenosti trhů. Jasná regulace by měla fungovat jako prevence. A měli bychom tím předcházet potřebě Eh, uplatňovat postihy a sankce za manipulaci těmito hodnotami. Také se snažíme zabránit konfliktu zájmu a celkově si udělat lepší, eh, mít lepší povědomí o jednotlivých referenčních hodnotách, což je také důležité pro řešení případů manipulace, pokud se vyskytnou. Děkuji, přicházíme k dalšímu bodu. A to je zpráva Pedro Silva Pereira o financování rozvoje. A jako první má slovo pan Heath. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu o financování rozvoje. Blahopřeji všem, kdo se připojili k této zprávě. Musí být zcela jednoznačné, že pokud jsme si stanovili mezinárodně nějaká čísla, nějaké cíle, tak eh, zásadní část toho se musí týkat rozvoje, těch 0,7%, což se zvláště týká těch zemí, které toto cíle nedosáhly. Když teď země přes, přecházejí z úsporných opatření k růstu, musíme zvýšit, navýšit naše investice do rozvojové pomoci. Další otázka, pomoc nejméně rozvinutým zemím, aby získali větší procento eh, rozvojového rozpočtu. Eh, rozpočtu na rozvoj, to je velice důležité. Eh, byli jsme svědky povzbudivého vývoje v některých částech světa, ale v subsaharské Africe ještě tento pokrok chybí. A myslím si, že je na místě, abychom využili eh, větší procento z tohoto rozpočtu, abychom se snažili povzbudit ten růst, který by si tyto země zasloužily. Děkuji. Nyní paní Gír. Financování rozvoje. Je velkým zklamáním, že zdaleka nedosahujeme cílů tisíciletí. Mnoho členských států zdaleka nedává těch nul, vytyčených 0,7 na rozvoj. A já si myslím, že je nejvyšší čas, aby členské eh, státy opravdu eh, jak si eh, z, přidali, pokud jde o podporu e, rozvoje. Jestliže New Yorkský summit v září má mít agendu, kterou je silnější a efektivnější, budeme potřebovat e, lepší společný postoj v Addis Abebě na konferenci, kde by všichni měli hovořit e, stejným hlasem jednotně. To znamená, že potřebujeme přijmout reálné kroky, abychom pomohli rozvojovým eh, zemím přijít s vlastními zdroji a aby se tyto země opravdu dokázaly vzpamatovat. Děkuji, paní Petir. u pogledu zdravstvenih obrazovnih i životnih standarda pogotovo u državama koje su pogođene sukobima i nestabilnosti. lidé stále ještě žijí v chudobě a to zvláště eh, v zemích Eh, které jsou postiženi nestabilitou a konflikty. A tato zpráva volá, vyzývá státy Evropské unie, aby vyčlenili 0,7 hrubého národního důchodu na rozvojovou pomoc. Ale eh, musíme přitom eh, vzít v potaz i ekonomickou situaci jednotlivých zemí Evropská unie je největším světovým přispěvatelem na rozvojovou pomoc, představuje vlastně vůbec 60% celkové světové, ve světě poskytované rozvojové pomoci. A tyto prostředky by měly být využívány optimálním způsobem, což se ne vždycky děje. Měli bychom podporovat základní sociální služby pro všechny, zaměstnanost eh, místní populace, zejména v zemědělství a eh, Nyní paní Andersen. Já jsem hlasovala pro zprávu financování rozvoje. Jsou tu některé pozitivní aspekty, kdy voláme rozvinutější státy, aby přispívali více. Dále volání po větší transparentnosti v rozpočtu, pokud jde o financování rozvoje. Zpráva se také dotýká eh, role žen v rozvoji a podporuje princip eh, rovnosti mezi muži a ženami. Zaměřuje se na investice, investice do zdravotnictví, vzdělávání, tak, aby byly zohledněny, zohledněna i situace eh, například žen. Ale eh, samozřejmě podporujeme eh, sexuální práva, i když ne potraty, ale tam, kde to přispívá k rozšíření práv, tak samozřejmě jsme pro. Děkuji, paní Záborská. Děkuji, paní předsednice. Děkuji vám, paní předsednice. Mezi financováním rozvojové pomoci a diskusí o společných evropských opatřeních v oblasti migrace a azylové politiky je důležitá souvislost. Chudoba mnohých rozvojových zemí přímo souvisí s vysokou mírou korupce a praxí společnosti vyhýbat se placení daní. Podporuji názor, že daně by se měly platit tam, kde se hodnota vytváří či získává. Výška daňové sazby je věcí rozhodnutí suverénního, suverénního štátu státu, pardon, ale přelívání zisku do daňových rájů je jedním z hlavních důvodů přetrvávající chudoby v mnohých zemích světa. Lidé riskují život, když utíkají před válkou a chudobou. Tlak na jižní hranice Evropské unie povolí pouze tehdy, když válku nahradí mír a chudobu prosperita. Zprávu jsem však nepodpořila, neboť efektivní rozvojová pomoc a společný postup členských států v boji proti daňovým únikům a korupci to jsou podmínky pro odstranění chudoby a nikoli financování reprodukčních práv a potratu. Děkuji vám. Thank you, Mr. Mrs. Zaborsko. Děkuji vám, paní Zaborska. A nyní přejdeme ke zprávě eh, Pěr Nikolé Pedicini o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě. A jako první promluví pan Jens Rode. Pan Rode, máte slovo. Oh, promiňte, prosím pěkně, nebyl jsem dostatečně pozorný. Jednou z největších výzev v Evropě dnes je mít eh, záruku roku poskytování služeb a v našem vzdělávacím systému. Je velice důležité poukázat na tom, abychom měli program Erasmus. Členské státy to mohou také využívat, ale kromě toho je tomu přece tak, že pak, když chceme posílit tuto oblast v Evropě, musíme udělat více ve členských státech musíme zabezpečit, aby celá řada iniciativ Evropské unie byla uskutečňována a aby ale kromě toho i členské státy vyvíjely svou vlastní iniciativu, škrtaly nesmyslné zákony a pak bude moci být zabezpečeno, že i evropské zákony budou eh, implementovány do vnitrostátních předpisů a pak můžeme vytvořit dobré podmínky pro naše zaměstnance i pro naši mládež. Nyní pan Iglesias. Gracias, señora presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme hlasovali pro bezpečnější zdravotnictví v Evropě Eh, protože je třeba chránit občany a zaručit dostatečný počet zdravotníků. Dovolte mi, abych připomněl situaci zdravotnictví v mé zemi ve Španělsku donedávna, eh, které bylo jed, donedávna eh, jedním z nejbezpečnějších zdravotnictví v mé zemi. Ovšem vláda, Evropské, vláda španělské lidové strany přivedla prostřednictvím škrtů z zhoršení této situace, zejména v takových oblastech, jako je, eh, komunit, komunit, jako je provincie ve Valencii či v Madridu. Eh, eh, tady je třeba, abychom více zohlednili sociální práva, protože nyní dochází k degradaci těchto hodnot ve Španělsku. Děkuji vám. Thank you, uh, Mrs. Gill. Děkuji, paní Gill. Máte slovo. Eh, paní předsedající, já jsem podpořila zprávu o bezpečnějším zdravotnictví v Evropě. Eh, totiž zhruba 10 britských eh, pacientů v nemocnicích začalo negativní vedlejší účinky a týká se to také využívání či nevyužívání antibiotik. Je to ve Velké Británii zhruba 1,5 milionu lidí, kteří eh, trpí něčím, co bylo způsobeno zdravotní péči. A dá se říci, že velká část tohoto je zbytečná, dá se tomu zabránit, ale je třeba, eh, aby se v Evropské unii věnovala větší pozornost zdravotnickým systémům. Já proto vysívám komisi, aby podporovala vývoj nových antibiotik a regulaci jejich používání. Navíc e, toto úsilí by nemělo narážet na národní hranice. Evropská unie má jistě větší potenciál než jednotlivé členské země, například v oblasti monitorování a sběru dat. Nyní pan Rope. Máte slovo, pane Rope? Na jednu minutu. Ačiū pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad tai... Paní předsedkyně, já jsem přesvědčen, že tato zpráva patří k tomu nejdůležitějšímu na našem zasedání rezistence vůči antibiotikům narůstá a proto musíme investovat více do toho, abychom tento eh, trend otočili. Antibiotika to nejsou potravní doplňky, používají se velice rozšířeně, například v chovu dobytka. Čím dál tím více zvířat je nakaženo bakteriemi, které jsou odolné vůči antibiotikům a my musíme podpořit farmáře, kteří proti tomuto trendu bojují. Měli bychom uvalit přísná pravidla na užívání antibiotik u lidských pacientů Například v době, kdy hrozila prasečí chřipka, eh, velmi narostla spotřeba těchto antibiotik. Paní Petir, systémy zdravotnictví eh, opět eh, a často trpí vlivem úsporných programů. Já jsem proto, aby fungovaly racionálně, ale nejsem proto, aby Eh, škrty vedly eh, k omezování základních funkcí. V roce 2012 Evropská komise konstatovala, eh, že škrty v rozpočtech jdou přímo na úkor zdravotnictví. A projevuje se také v nárůstu těch, kteří během léčby utrpěli vedlejšími účinky. Například eh, předepisují se léky, jejichž účinnost eh, není jasně stanovena a to spolu s nesprávným využíváním léku vede eh, k velkým nákladům. Paní předsedkyně, Já jsem eh, chtěl poznamenat, že sedm let eh, poté, eh, co v Řecku byly, při, byla přidělena sociální registrační čísla, celá řada občanů přišla o možnost zdravotní péče vzhledem k ochraně důchodu je skutečně minimální eh, zdravotní péče a celá řada občanů je ohrožena eh, v poskytování této péče eh, návštěvy lékaře a operace už nemohou být realizováno, třeba že se platí příspěvky a to je třeba změnit. Z tohoto důvodu bych toto rád prohlásil i zde v Evropském parlamentu. Eh. Děkuji. Není, není tady pan Nekov, takže pan Kelly dostává slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem byl účastníkem debaty na to téma včera večer a já jsem eh, k tomu mohl promluvit tehdy. A samozřejmě eh, ta doporučení jsou rozumná a také eh, jsme zde měli obrovskou většinu, která schválila tuto zprávu. Velice důležité je, pokud člověk onemocní, je třeba udělat všechno pro to, aby byl pacient uzdraven. Nicméně je třeba zdůrazňovat to, aby lidé především neonemocňovali. Musíme zdůrazňovat například sportovní činnost. Měli bychom mít eh, dostatečnou infrastrukturu, která lidem umožní plavat, chodit, běhat, případně jezdit na kole a to opravdu velmi pomůže zdraví. Děkuji a poslední řečnice k tomuto bodu je paní Harkin. Děkuji. Já jsem podpořila pozměňovací návrhy, eh, které vyzývají komisi, eh, aby přijala příslušný legislativní rámec. Eh, v roce 2011 jsme měli 25, 25 tisíc úmrtí vlivem rezistentních bakterií před šesti měsíci jsme v Irsku ustavili eh, komisi, která se má eh, zabývat tímto problémem. My se totiž dostáváme do éry, kdy opět obyčejné a jednoduché infekce mohou zabíjet. My eh, zde máme eh, statistiky, které jsou alarmující a sice rezistence vůči antibiotikům je v Irsku dvojnásobná oproti kterékoliv jiné evropské zemi. Příslušné orgány musí okamžitě jednat eh, v oblasti nadměrného předepisování antibiotik. Děkuji vám, paní Harkin. Next report is... Následující zpráva Filipa de Bakera o příležitostech v oblastech zeleného růstu, příležitosti pro malé a střední podniky. Anerode. Rode. Pane Rode, máte slovo. Ano, no, děkuji vám za slovo. Já jsem to předtím popletl. Já jsem předtím hovořil, právě přednesl tady ten projev, který jsem chtěl si teď. A když jsme hovořili o zdravotní péči, tak já jsem místo toho vysvětloval něco k podnikatelu. Ale eh, kromě tlumočníků si toho asi moc lidí nevšimlo. Nebudu se opakovat, takže jen děkuji za slovo. Děkuji, Rodem. Děkuji, pane Rode. Nevidím tu paní Milinár. Takže dám slovo panu Balco. Děkuji vám za slovo. Já jsem podporoval přijetí této zprávy, protože i členské státy musí hrát významnou roli v zeleném růstu, eh, protože až do roku 2020 bychom mohli zvojnásobit příjmy právě ze zeleného růstu. Proč je tak důležité? rozvíjet toto odvětví, především pro malé a středně velké podniky. 67 pracovních příležitostí v Evropské unii tvoří právě malé a středně velké podniky, proto je musíme podporovat například výhodnými úvěry a tak dále. V této souvislosti považuji za zvláštní, že Evropský strategický investiční fond podporuje v první řadě velké podniky, které mají více než tři tisíce zaměstnanců. To znamená, že se nepodporují dostatečnou měrou malé středně velké podniky a není paní Gil. Mikrofon. Není důležité jen to, abychom řešili otázku financování malých a středních podniků, ale také, aby je méně stálo eh, přejít k zelenému růstu. A eh, u nás ve Western Midlands byla tato podpora zásadní k tomu, abychom z našeho regionu eh, učinili jeden z nejrozvinutějších nízkouhlíkových tedy oblastí ve Spojeném království. Polovina malých a středních podniků ovšem i v mém regionu stále říká, že má problém s přístupem k financím. Ještě zbývá odvést hodně práce. Podstatné je to, co podporovala naše skupina. To znamená, abychom věnovali pozornost mikropodnikům a startupům, abychom využili maximální eh, potenciál eh, těch průmyslových synergií a klastrů. právě proto si myslím, že jsme promarnili některé příležitosti tím, že jsme nenabídli konkrétní iniciativy v těchto bodech. Děkuji. Paní Petir. Evropská unie i občané potřebují novou pobídku pro růst a pro to, abychom si udrželi eh, důležitou pozici na globálním trhu. Ovšem tento růst musí zahrnovat také eh, všechny přednosti, které Evropská unie má a musí řešit otázku nákladů. Takže zelený růst a kruhová ekonomika a zlepšení přístupu k, financu, k financím a účast soukromého sektoru, to všechno jde správným směrem. Ale zelená ekonomika nemůže být cílem samým o sobě. Jde tu konec konců o zajištění bezpečnosti a blahobytu našich občanů. A víme, že malé a střední podniky zajišťují více než 67 pracovních příležitostí a Eh, musíme jim naslouchat, abychom přijali tu správnou strategii. Já jsem podpořil tuto zprávu, protože to je vynikající příspěvek iniciativám růstu, které by měla Evropa do budoucna využívat. Když se podíváme na zprávu, eh, je vidět, že tady bylo zaha- byla zahájena celá řada iniciativ a tím by se měla zaobírat i komise. Jedná se o ochranu konkurence schopnosti evropského průmyslu, to se týká jak výrobních oblastí, tak i jiných. Máme tady malá středně velké podniky, které um, se ucházejí o prac o práci na mezinárodním trhu. A tady se jedná právě zejména o zelená odvětví jako opravy, výroba, údržba, služby. A proto je důležité, abychom podpořili také odbyt a abychom do budoucích obchodních dohod, například do typu tuto oblast zahrnuli. I don't see Mr. Nevidím tu paní Nekova. A dávám proto slovo panu Hananovi. Pane Hanane. Děkuji vám. Tady vidíme, eh, jak je celý ten podvod odhalen. Když se podíváme na zelené politiky ekonomicky, když musíme zaplatit určitou cenu na ekologické cíle, trochu zpomalit vývoj, to je v pořádku. To má argumenty pro a proti na obou stranách. Ale říct, že jenom zelená ekonomika jako sama o sobě e, povzbudí ekonomiku, to je prostě ekonomická faleš, myslím, že tomu nikdo nevěří. To je jako kdybychom říkali, že když by vláda zaměstnala více lidí, tak by to vytvořilo více pracovních e, příležitostí a vznikl by z toho růst. To bylo otestováno v sovětským systémem, vidíme, kam to vedlo. Freddy Bastia eh, hovoří o těch viditelných a neviditelných nákladech, kdy vlastně my z ekonomiky neustále dostáváme víc eh, těch pracovních příležitostí, než dostáváme do ní. Nejsou to zelené politiky, které vytváří eh, pracovní příležitosti, ale je to ekonomika, která vytváří zelený růst čistější vzduch, čistější voda a tak dále napříč celým světem. Děkuji, pane Hanen. Nyní pan Kelly. Děkuji vám. Paní předsedkyně, já jsem tu byl právě včera, když jsme se o této věci bavili. Byla tu skvěle popsána ta doporučení, která jsou v této zprávě. Většina lidí byla pro 519 679. Existují příležitost pro zelený růst pro malé a střední podniky. Malé a střední podniky jsou klíčové pro evropskou ekonomiku. 70% pracovních příležitostí, přes 90% eh, všech firm. Proto takové aspekty jako uvažujme v malém, když připravujeme legislativu, jsou tak důležité, abychom jim pomohli, zejména při odstraňování byrokratické zátěže, protože to je věc, s kterou zápasí nejvíc. Kdybychom tyhle dvě věci udělali, tak bychom malým a středním podnikům opravdu pomohli. Děkuji. A nyní paní Harkin. Potvořil jsem tuto zprávu o iniciativách zeleného růstu, zvláště ty pozměňovací návrhy, které žádají komise, aby byla stažena zastaralá legislativa, aby byla snížena e, tedy byrokracie. Vždycky musíme stavit rovnováhu mezi uměrnou a legislativou, legislativou, legislativa, která je e, jaksi příliš eh, rozvážná a, a složitá, nesplňuje své cíle. Slyšíme tu o evropské byrokracii v členských státech. Ukazují prstem na Evropskou unii, většinou se říká, sveďme to na Brusel. Ale když máme příležitost podpořit návrhy komise, stáhnout zastaralou legislativu, tak mnozí budou hlasovat proti tomu. Nemůžeme samozřejmě mít všechno. Děkuji a jako poslední, paní Maletič. Paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Tato zpráva o možnostech zeleného růstu pro malé a střední podniky se týká účinného využívání energetických zdrojů a nových technologií. Zúrazňuje se tu potřeba dobrých a transparentních informací. Máme pokyny k tomu, jak pomáhat malým a středním firmám využívat evropské fondy za účelem transformace v, zelené, v zelenou ekonomiku. Malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky a musíme jim pomoci aby mohli využívat příležitosti, které se jim na evropské úrovni nabízí. Proto podporuji zprávu pana Debakera. Potřebujeme pomoci malým a středním podnikům zapojit se do zeleného růstu a zlepšit tak životy všech evropských občanů. Drazí kolegové, tím je toto zasedání přerušeno až do tří hodin odpoledne. Děkuji.